Can we start? Můžeme začít. Uh, welcome to everybody. Všechny vás vítám a děkuji, že jste přišli, dámy a pánové. Máte prosím připraveny hlasovací kartičky a také hlasovací seznamy? Pokud ano, tak přejdeme hned k přijetí pořadu jednání. Jak víte, dnes nás čeká dvojí důležité hlasování a eh, hlasování o zprávě kolegy Maragala jsme odsunuli na příště. Takže chci se zeptat, za všichni souhlasíte, kolega. Já se omlouvám, paní předsedkyně, já nemám hlasovací kartičku sebou. Dobře, tak my chvilku počkáme. To se prostě stane. Dalším bodem je schválení zápisů ze schů, z minulých schůzí, takže mělo by jít o to. Minulou schůzi ze 7. prosince eh, můžeme tady považovat za schválené, pokud eh, nemáte námitky, tlumočení francouzština, němčina, italština, angličtina, dánčtina, eh, řečtina, španělština, čeština, a další jazyky. Jednání je webstreamováno. Dále bych chtěla vás informovat o tom, že 11. ledna se konalo setkání koordinátorů. Výsledky byly všem členům zašlány, zaslány mailem 12. ledna a protože nebyly vzneseny žádné námitky, eh, byly schváleny do 14. 14. ledna. Takže doufám, že mají všichni již své kartičky. Ještě tedy chvilku počkáme a využijte té doby, abych vám řekla ještě dvě, ještě další věci. Máme zde tedy to dvojí hlasování a potom přijdou dva nizozemští ministři pro školství a kulturu ve eh, tři hodiny a, tři, a v půl čtvrté a budeme se snažit ten čas dodržet, protože v 17 hodin musíme absolutně zahájit jednání koordinátorů. Pokud jde o ty dvě zprávy, o kterých budeme hlasovat, chtěla bych eh, říci, že v současnosti prochází Evropská unie velice těžkou situací. Náš výbor to nemůže ignorovat. Dnes se rovněž eh, schází rada ministrů a je naprosto jasné, že je třeba znovu zahájit debatu o vzdělávání, o evropských hodnotách, protože bez toho Evropská unie nemá v budoucnosti šanci. Ta krize eh, ve vnímání Evropské unie prochází, přichází u řady občanů, hovoří se o pozastavení Schengenu. Já bych chtěla říci, že my jsme druhou generací studentů Erasmu a studenti Erasmus si představují Evropu jako svobodný prostor, ve kterém se mohou pohybovat, vzdělávat, pracovat a určitě nebu, není eh, snadné, eh, aby se tato generace nějakým způsobem smířila s tím, že se znovu budou budovat hranice. A za druhé bych chtěla říci, že ve středu 27 ledna je eh, den, kdy si připomínáme Shoa. Je to velice důležitý den a jsem ráda, že pan předseda Schulz již pod, po tři eh, roky tedy eh, dbá na to, aby se tento den připomínal, také ve spolupráci s židovskými komunitami. A bude zde tedy i určitá formální oslava ve 12 hodin 45 minut eh, v sále Jehudy Menuhina. Je to tedy středa, tato středa 27. Doufám, že tedy již všichni mají hlasovací kartičky, i kolega. My budeme tedy to vaše hlasování počítat eh, zvlášť, pane kolego. Dobře, přijdeme tedy k první zprávě, o které budeme dnes hlasovat. Je to zpráva pana Damiana Dragiči, vyučování o Evropské unii ve škole. Já si myslím, že to je téma v dnešní době velice důležité. Návrh byl předložen 12. listopadu, 19. Eh, do 19. prosince byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, více než 200. Celá řada z nich však byla sloučena, za což bych chtěla poděkovat i stínovým zpravodajům, sekretariátu a eh, samozřejmě panu zpravodaji. Chcete něco říci panu zpravodaji? Ano, já bych velice rád poděkovala stínovým zpravodajům a také eh, sekretariátu za veškerou podporu kterou eh, mi projevili při eh, sepsání této zprávy. Dobře, můžeme tedy zahájit hlasování, všichni mají kartičku, zahájíme tedy hlasování kompromisem číslo 3 zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 51 na další straně. 51, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 60. 60 na další straně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 68 s ústním pozměňovacím návrhem pana Maragala. Takže vy jste tedy i pro ten ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 6 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. nyní. Pozměňovací návrh 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Omlouvám se. Pokračujeme. Pozměňovací návrh 80. Pana Majera, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? proti, zdržel se. Možná je to zamítnuto, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nefunguje to? Ano, je to ale zcela jasně zamítnuto. 19 hlasů proti, 5 pro. Jdeme k bodu 82, Julie World, pro, proti, zdržel se, schváleno. 83, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 92, kdo je pro, proti, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9 pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 107 na další straně. 107. Pan Dominik Bilde. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 112. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 11. Pana zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. To 19. 119. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 120. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme. Ověříme. Zahajuji hlasování ke 120. Boxer. Končím hlasování. Zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 123. Žilo. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní kompromis 12. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále návrh 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Dobře, tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Nyní 135. Kdo je pro? Proti. Zdrželo se zamítnuto. Kompromis 14. Pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 137. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno, ale musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 146. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 147. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 150. Adinolfi 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 151. Maragal. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 152. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Spravodajův na kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 15 na další straně nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 162. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 163. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 164. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 166. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 167. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování návrhu 167. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. 175. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 74, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 77, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 178, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 179, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 180, pro, proti, zdržel se schváleno. 181, pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 184. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 19. Pana zpravodaje. Pro? Proti? Schváleno. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme? Dobře, tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nefunguje to? Takže jeden hlas tam připočteme. Pořád to nefunguje. Přijato, schváleno. 15 hlasujících pro a 11, tedy respektive 12 proti. Potom zde máme pozměňovací návrh 187, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 188 pro, proti, zdržel se. Hmm, asi to bylo schváleno, ale raději to ověříme. Zahajuje hlasování ke 188. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní tedy přejdeme k 193 na další straně. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 194, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 195, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 196, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 197, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 20 pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 2000. Omlouvám se, říká paní předsedkyně 205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 208. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl dvěma hlasy schválen. 209. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Opět ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 211. Adinolfi. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Opět to raději ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. a plus tedy ještě jednou dopočítáme, kdo je proti. Možná byste si mohl zkusit vyměnit eh, ten hlasovací strojek. Dobře, takže připočteme jednoho proti. Zamítnuto. Kompromis 21 pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 22. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 220 pro, proti, zdržel se, opět raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Neviděla jsem všechny ruce. Je to zamítnuto a zvedejte prosím ruce pořádně. Nyní přejdeme ke 222. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 223. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže je tam ještě připočteme dva hlasy, tím pádem je to schváleno a jdeme na 224 adenolfy. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 225 pro, proti, zdržel se, schváleno. 226 pro, proti, zdržel se, schváleno. 227, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 228, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bod odvodnění a pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 2, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 7. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1 pana zpravodaje k bodu odůvodnění C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní přejdeme k pozměňovacímu návrhu 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 20. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Ověříme 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Další jsou identické. Jdeme tedy ke 30. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 31. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 32. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 33. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 36. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2. Zpravodaje. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 39, tam je ještě ústní pozměňovací návrh u toho, paní Šojdrové. Kdo je pro? Proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 41. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A pozměňovací návrh 1, citation 17, pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu. Prosím, můžete, můžete hlasovat. Všichni hlasovali? Končím tedy hlasování. 23 pro, jeden se držel, čtyři hlasy proti. Takže blahopřejeme panu zpravodaji Dragičovi a ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům a samozřejmě také sekretariátu za jeho obtížnou práci. A popřejeme také, pogratulujeme Markusovi, protože se včera po druhé stal otcem. Takže děkujeme a můžeš, Markusi, jít. And then we go to the second... A přejdeme k dalšímu. Další zprávě, kde jsem s pravodajkou Ja. Takže já bych samozřejmě chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a sekretariátu za asistenci také děkuji asistentům a politickým poradcům. Myslím si, že toto stanovisko je eh, velice zajímavé. Je to stanovisko, které se týká chudoby z, toho, z té genderové perspektivy. My, jakožto výbor pro eh, ženy, jsme jaksi eh, v rámci toho mainstreamového přístupu proto, aby se situace a úloha žen v různých oblastech zohledňovala. V tomto případě jde tedy o zprávu, která se týká žen a chudoby a rovněž se zabývá problematikou přístupu ke vzdělání, a to například i v celoživotním vzdělávání. A také samozřejmě Eh, ženy eh, čelí problémům při slaďování profesního a rodinného života a také při uznávání odborných kariér. A nyní tedy přejdeme k hlasování. Začneme odstavcem 1. In favor, against. Takže pro, proti, zdržel se zamítnout. Nyní návrh 15 pro, proti, zdržel se zamítnout. 14 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme k oddělenému hlasování, které požaduje ALDE. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. 17 pro, proti, zdržel se zamítnut. Prosím o klid, klid tam. 18 pro, proti, pro, proti, zdržel se zamítnout. Prověříme. Zahajuji hlasování. 18. Končím hlasování. Zamítnut o dva hlasy. 19. Split vote. Požaduje ALDE první část. Bude pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, přijato. Postáváme se k návrhu 20 pro, proti, zdržel se přijat. 21 pro, proti, zdržel se zamítnut. 22 pro, proti, zdržel se přijat. 24 pro, proti, zdržel se přijat. 25 pro, proti, zdržel se přijato, 26 pro, proti, zdržel se přijat. 27 pro, ne, <clears throat> nehlasujeme. <clears throat> Jenom jazyková změna. 28 pro, proti, zdržel se zamítnut. Split vote požaduje ALDE k návrhu 29. Chcete prověřit návrh 28? Takže dobře, 28, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Asi chyba? Nefunguje? Takže. Výsledek je zamítnut. V každém případě 16 bylo proti. 29. Eh, no, oddělené hlasování, kdo je pro? Proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti zdržel se přijata. Kompromis jedna pro, proti zdržel se přijat. Dostáváme se k návrhu 35 pro, proti zdržel se zamítnut, 36 pro, proti zdržel se přijat, 27 pro, proti zdržel se prověříme. Zahajuji hlasování. K 37. Končím. Zamítnut o dva hlasy. 38 pro, proti, zdržel se zamítnut. 39 pro, proti, zdržel se zamítnut. 40 pro, proti, zdržel se přijat. 41 pro, proti, zdržel se zamítnut. 42 pro, proti, zdržel se přijat. 43 po částech požaduje EPP. První část, kdo pro, proti, zdržel se, prověříme. <clears throat> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. První části přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. 45 pro, proti, zdržel se zamítnut. 46 pro, proti, zdržel se přijat. 47 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Za hlasování. Od 47. Končím hlasování. Takže zamítnut, ano, protože to bylo 50-50. 48 eh, po částech požaduje Alde. První část, první část pro, proti, sežil se zamítnuta. Druhá část pro, proti, sežil se zamítnuta. 49 pro, proti, sežil se zamítnout Kompromis 2 <clears throat> pro, pro, proti, zdržel se. Prověříme své hlasování. Končím hlasování. Kompromis 2. Tady možná někdo nezvedá ruce. Nyní návrh 50. Pro, proti, slyšel se, zamítnut. 51. Pro, proti, slyšel se, zamítnut. 52. Pro, proti, slyšel se, zamítnut. 53. Pro, proti, slyšel se, zamítnut. 54. Pro, proti, slyšel se, přijat. Um, 55 pro, proti, zdržel se přijat, 56 pro, proti, zdržel se přijat, 57 pro, proti, zdržel se přijat, 58 pro, proti, zdržel se. A omlouvám se, po částech, požaduje Alde, 58 po částech, první část pro, proti, zdržel se přijat, druhá část pro, proti, zdržel se přijata také. 59 pro, proti, zdržel se, přijat, 60 pro, proti, zdržel se, přijat, 61 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 62 pro, proti, zdržel se, přijat, 63 pro, proti, zdržel se, přijat, 65 pro, proti, zdržel se, přijat, 66 pro, proti, zdržel se přijat. 67 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 3, zpravodaj pro, proti, zdržel se přijat. Nyní kompromis 4, kompromis 4, další stránka pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 72 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. K 72. Zamítnut. 73 pro, proti, zdržel se přijat. 74 pro, proti, zdržel se přijat. 75 pro, proti, zdržel se přijat. 76 pro, proti, zdržel se přijat. 77 pro, proti, zdržel se přijat. 1. Je pro, proti, zdržel se přijat. 2. Pro, proti, zdržel se přijat. 3. Pro, proti, zdržel se přijat. 5. Pro, proti, zdržel se přijat. 7. Pro, proti, zdržel se přijat. 8. Pro, proti, zdržel se přijat. 4. Pro, proti, zdržel se přijat. 6 pro, proti, zdržel se přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijat. 10 pro, proti, zdržel se přijat. 11 pro, proti, zdržel se přijat. 12 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní závěrečné hlasování na k celému návrhu zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 24 pro a 4 proti. Děkuji všem a především stínovým zpravodajím. Děkuji za práci, děkuji. Podařilo se nám to včas odhlasovat všechno a nyní Allora, we interrupt... Nyní přerušíme na 10 minut, protože nizozemské předsednictví je na cestě. Takže za 10 minut ve 4 hodiny začneme.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

Uh, Vážení kolegové, začneme. Doufám, že se ostatní kolegové ještě vrátí. Eh, my jsme si teď na chvilku odročili schůzi, udělali jsme si malou přestávku po hlasování. Allora, eh, hai I pass tu to Italian if you allowed me. Tak. A teď můžeme pokračovat. Je mi velkou ctí zde přivítat pana ministra Jertavu Semákra. Ministrině pro eh, školství, vědy a kulturu, což je velice široké portfolio a jak víte, již jsme měli možnost se sejít dvakrát, eh, jednak na eh, fóru které se konalo před pár měsíci a mm, mm, kdy jsme vedli velice zajímavý dialog, eh, kdy jste eh, mi vysvětovala, eh, když jsem mi sdělila, jaké jsou pře, pře, priority ještě před nástupem do funkce nizemského předsednictví. My Eh, zde nejprve eh, tedy máme paní eh, ministřině Busomakr a potom přijde pan Van Rijn v 16.45, který má na starosti sport. A já doufám, že budeme mít dostatek času, abychom mohli si vyslechnout, jaké jsou priority nizozemského předsednictví, ale že budeme mít čas i na otázky a odpovědi. Ještě bych chtěla také říci, že s velkým potěšením jsme viděli, že eh, priority nizozemského předsednictví jsou si vědomi toho, že v Evropské unii procházíme obtížnou dobou a já doufám, že eh, na programu priorit, eh, tak jak jsme viděli, je tam i téma dovedností a nový impuls pro školství, tedy nižší i to vysokoškolské, to je centrální téma předsednictví a i naše, našeho výboru. Mimo jiné také víme, že i mm, nás čeká významné sdělení eh, na téma skills and jobs a mm, tak jsme viděli, že právě toto téma je, má přední místo na vašem programu na rok 2016 a nová agenda, tedy pokud jde o i náš výbor, pro kulturu a vzdělávání, takže i e, my tedy se sejdeme na joint meeting s výborem pro zaměstnanost, protože nám jde o to vzdělávání e, ke dovednostem a kvalifikacím. Je třeba, aby to všechno bylo propojeno, aby to bylo propojeno s tím, aby tyto dovednosti byly uspůsobeny i novým příležitostem na trhu práce doufejme, doufáme, že tedy i na té společné zkusy se, eh, se zúčastní eh, dotčení eh, komisaři, kterých se toto týká. Další bod, kterým máte v vašich prioritách, je také zajímavý a to je občanství, propagace, podpora občanství. Zde my máme zprávu, která se nazývá European Union at School, tedy osvěta Evropské unie ve školách. A tady jde o to propagovat tedy společné hodnoty, občanství v rámci mezikulturní, v rámci mezikulturního a e, náboženského dialogu, což je teď velká výzva v celé e, Evropě, včetně Středomoří. A další téma na vašem programu, jak se vidím, je téma, které se týká spíše kultury, to znamená digitalizace, eh, kulturní dědictví, máme zde program Europeana, který také eh, je střed našeho zájmu. A potom další téma, kterým se budeme zabývat v příštích měsících, a to je příprava eh, refitu, tedy refit směrnice o audiovizi, tedy tvůrčí audiovizuální kulturní průmysl. A i zde na toto téma by se měla konat konference expertů mládež. Samozřejmě to bude další téma, kterým se budou kolegové tady zabývat určitě. A i my jsme viděli eh, toto ve vašich návrzích a také jsme i eh, viděli, že nizemské předsednictví se koncentruje na určitá vybraná témata svědomím toho, že tento rok je rokem, kdy Evropa učiní velký skok vpřed a nebo Eh, eh, je to rok, který může znamenat velká rizika. To je tedy velice podstatné, především pro nové generace. Já dám nejprve slovo vám, abyste mohla přinést úvod a poté kolegové, kteří budou mít slovo. Děkuji. Děkuji, eh, vážená paní předsedkyně, vážení europoslanci a poslankyně. Za prvé chci vám poděkovat za pozvání do vašeho výboru, výboru Kult. Je mi velkým potěšením mezi vámi dnes být a představit priority nizozemského předsednictví Rady Evropské unie. Začnu prioritami pro vzdělávání a pak budu pokračovat kulturou a médii. Všude v Evropě učitelé, ředitelé, a vedoucí oddělení ve školách čelí složitému úkolu přípravy mladých lidí na svět, který zatím neznáme a na, prac- na práci, na pracovní místa, která zatím neexistují. Ale jednu věc víme jistě. Víme, že vznikne flexibilní trh práce, který bude klást stále vyšší požadavky na lidi v něm. A vzhledem ke složitosti společnosti, znalosti jako takové stačit nebudou. Ve světě, kdy jsme každý den konfrontováni kompli- s komplikovanými tématy, Potřebujeme stále víc lidí, kteří nejsou jen kreativní a pragmatičtí, ale lidi, kteří jsou také flexibilní a kriticky přemýšlející. Budou to lidi schopní týmové práce, kteří budou mít velice široké sociální a občanské dovednosti. V rámci plné participace ve společnosti a na trhu práce je potřeba, aby lidé expandovali své kognitivní i nekognitivní dovednosti. Ty jsou stále důležitější. A proto je úkolem právě vzdělávání tyto potřeby zohledňovat a přispívat tak k náležitě responsivní a inkluzivní Evropě, protože ačkoliv vzdělávání je národní otázkou, všichni čelíme stejným výzvám. A já jsem přesvědčena, že Evropa jako celek může do budoucna předvést ještě lepší výsledky. Vidíme to konec konců i ve výročním monitoru v oblasti vzdělávání. Proto je zásadním úkolem pro politiky najít vhodná řešení pro ty výzvy, která jsem, které jsem právě popsala a vytvořit tak systém vzdělávání, který umožní zachovat dost prostoru pro všechny lidi, kteří budou moci tak ukázat své pravé talenty. Nizozemské předsednictví se na toto soustředí explicitně. Budeme reagovat na evropský semestr, zejména v oblasti sociohospodářské konverze a inkluze v Evropské unii. Za poslední rok a vlastně nejnověji minulý týden ve Štrasburku Evropský parlament, tedy vy, konkrétně váš výbor, jste se zaměřili i na mezikulturní dialog a na dovednosti na trhu práce. Rada ministrů se i nadále soustředí na tato dvě témata, která jsou zohledněna už v prioritách nizozemského předsednictví. Priority máme trojí. Dovednosti, zabraňování radikalizaci a migrace. Dovolte mi eh, tato tři témata rozvést. Oblast dovedností. Zde Rada přeskoumá propojení mezi vzděláváním trhem práce a společností a to, jak to propojení využít co nejlépe, jak už říkala paní předsedkyně. A to tedy ve světle eh, nové agendy pro dovednosti, kterou eh, oznámila komise. Uspořádáme dvě konference. Dovednosti na celý život. Tam se soustředíme na to, jak eh, lze změnit rámec pro učňovské vzdělávání, abychom umožnili snazší změnu práce a poté, abychom dosáhli eh, jaksi bezprahového přechodu mezi vzděláváním a prací v týmu. Eh, budu spolupracovat s kolegou Ešrem, který je zodpovědný za evropskou politiku, tedy z perspektivy rady vzdělávání a pracovní místa – půjdou v nové agendě pro dovednosti ruku v ruce. Druhá konference se pak soustředí na vyšší vzdělávání. Zde hodláme přeskoumat vztah mezi vypracováním do náležitých dovedností a mezi změnou společnosti a trhu práce. To znamená, je to otázka, jakým způsobem můžeme modernizaci vyššího vzdělávání přispět k inkluzivnější společnosti. To je to, na co se zde soustředíme. Druhou prioritou pro nizozemské předsednictví je zabraňování radikalizaci. Zejména v návaznosti na nedávné hrůzné útoky v Paříži je naprosto zásadní, aby radikalizace a zejména význ, její význam a její důsledky jak pro eh, jak si žáky, tak pro učitele nám neutíkaly ze zřetele. Zde mi dovolte zmínit tři body, totiž občanství, vzdělávání, mediální gramotnost a na zasedání rady, bych to bych chtěla dodat, budou mít členské státy možnost sdílet osvědčené postupy a zkušenosti o tom, v jakých oblastech tato témata členské státy zavedly do své práce. Je mým záměrem, aby členské státy měly takové měřítko, eh, což je bude snad po pařížské deklaraci hnát k implementaci nových, eh, nových opatření. Je to také v návaznosti na eh, debatu o mezikulturním dialogu, která proběhla minulý týden ve Štrasburku. Třetí prioritou je migrace. V této oblasti Rada pro vzdělávání bude diskutovat hlavně o tom, jak členské státy mohou lépe komunikovat a vzájemně se poučovat ve věci lepší integrace uprchlíků a migrantů do vzdělávání. Toto téma bylo již zmíněno v rámci lucemburského předsednictví na posledním zasedání Rady pro vzdělávání. Vzhledem k rozvoji za posledních několik měsíců se jedná o téma s velkou přidanou hodnotou. Musíme sdílet své zkušenosti. A nesmíme zapomínat, že sociální začlenování zde hraje neméně důležitou roli. Jsem přesvědčená, že je mnoho lidí, mnoho migrantů, kteří by mohli naší společnosti přispět, mohli by změnit Evropu a tento potenciál musíme využít. Dámy a pánové, u těchto témat zejména se těším na spolupráci s vámi. Tolik tedy k té oblasti vzdělávání a teď bych vám představila naše priority pro kulturu a média. Umění a audiovizuální média vyjadřují, co jsme, a jaké jsou naše hodnoty. Ale rovněž nám to umožňuje slyšet, vidět a cítit rozdíly mezi námi. V rámci inkluzivní a reaktivní Evropy je velice důležité, aby všichni obyvatelé Evropy měli maximální přístup ke kulturnímu dědictví, a to přeshraničně. Takže v oblasti kultury předsednictví se zaměří na online viditelnost evropského kulturního dědictví. Na konci června uspořádáme konferenci na téma digitalizace kulturních sbírek. Ta proběhne v Amsterdamu. A ještě předtím předsednictví bude pracovat na závěrech rady o digitálním dědictví tak, aby mohla proběhnout diskuse 31. května na Radě pro média a vzdělávání. Evropa patří Evropanům a tím pádem e, je Europeana tak důležitý projekt. Obsahuje 45 milionů objektů z více než 3 tisíc archivních sbírek muzeí a knihoven – celá řada profesí z celé Evropy na tomto projektu spolupracovala a tím pádem je to něco, na co můžeme být i hrdí. Nicméně teď stojíme před následujícím problémem. Je zde problém širšího dosahu, abychom tedy s tímto obrovským objemem obsahu dosáhli na co nejvíce Evropanů. Evropana je úžasná digitální sbírka, ale musí e, se modernizovat, musí se zlepšovat pilotní projekty, eh, které jsou teď spuštěny o první světové válce, ukazují, jak lze obsah Europeany využít například ve vzdělávání. Jsou to velice důležitá témata a bude to významný úkol i pro nás jako pro radu. Za druhé, eh, v tomto projektu je potřeba angažovat i členské státy nadace Evropeány to sama všechno nezvládne. Je potřeba zajistit solidní národní politický rámec pro digitální kulturní dědictví a vyšší míru eh, zaangažovanosti národních organizací, chceme-li tento projekt eh, posunout dál. A za třetí je potřeba zaměřit se na financování. Evropeana momentálně spolehá na eh, každoroční dotace z Evropské unie, a je závislá také na dobrovolných příspěvcích z členských států. Doufáme, že se nám podaří změnit ten finanční model na udržitelnější. Ovšem to záleží také na závěrech rady. Já doufám, že se rada na toto téma dohodne toho 31. května, jak jsem zmínila. A jsem velice ráda, že komisař Ettinger tomuto tématu přisuzuje vysokou míru důležitosti, což sám řekl. Dnes doufám, že v rámci diskuse vyslechnu váš názor na tento projekt. Evropský parlament byl tím projektem na začátku nadšen a doufám, že vaše podpora tohoto projektu bude pokračovat i v příštích letech. A tím se, dámy a pánové, dostávám k audiovizuálním médiím. Jaké jsou, co má předsednictví v plánu v této oblasti? No, jako vy, i rada čeká na návrh komise, co se týká reformy směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Takovýto návrh, jak doufáme, bude připraven co nejdříve, tedy na jaře, ale v mezidobí je potřeba vésti debatu na důležitá témata, jako jsou například reforma autorského práva nebo širší strategie pro digitální jednotný trh. Na začátku března předsednictví uspořádá konferenci o audiovizuální politice opět v Amsterdamu. Výsledky této konference pak budou diskutovat ministři v radě. Zaměříme se na e, směnu audiovizuálních děl přes národní hranice, na zlepšování přeshraničního šíření filmů, dokumentárních filmů a různých seriálů, což je velice důležitá součást této evropské eh, politiky. Digitální revoluce zde přináší nový rozměr, nejenže mění způsob použití médií, ale zejména u mladých generací se jedná o naprosto jiný ekosystém. Začlenujeme tak do diskuze vysílací společnosti, telekomunikační firmy, služby video on demand a sociální média. Je to vývoj, který předznamenává to, že společnosti budou muset se zaměřit na novou strategii. Co se nás jako politiků týče, my musíme být i kritičtí vůči vlastním politickým nástrojům. Nakonec mi dovolte říci, že samozřejmě nedovedu předejmout, jakým způsobem se vyvinou jednání v radě a v parlamentu, ale ať už se objeví jakékoliv názorové rozdíly, myslím si, že všichni si uvědomujeme, jak důležitá je kultura a média. Jde o daleko více než jen o hospodářství a pracovní místa. Kultura a média dohromady jsou tváří, hlasem, ale i tlukoucím srdcem svobodné demokratické Evropy. A já jsem přesvědčená, že to je právě ta myšlenka, která musí být součástí evropské politiky v této oblasti, která nás povede k pokroku v budoucí práci. A z celého srdce, dámy a pánové, se zasadím o to, aby to nastalo. E, teď jsem vám samozřejmě k dispozici pro otázky na tato témata a věřím, že budeme příštích šest měsíců velice dobře spolupracovat. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát za vystoupení, paní e, ministrině Tyto návrhy odpovídají eh, tomu, co leží na srdci i nám, čemu my věnujeme pozornost a rovněž jsme o těchto problémech v minulosti psali v tomto výboru důležité zprávy, či jsme organizovali slyšení, například eh, o rozmanitosti a mezikulturním dialogu, o vzdělávání a občanství, a o evropských hodnotách a také o vztazích mezi kulturními obsahy, lepším přístupem ke kultuře, tvořivostí a také, pokud jde o digitalizaci, tam jsme rovněž předkládali, respektive připravili zprávu, kterou jsme předkládali na minulém štrasburském plenárním eh, zasedání. A také v oblasti problematiky migrantů se angažujeme, zorganizujeme slyšení o integraci migrantů zanedlouho a také je zde workshop týkající se prevence radikalizace. Myslím si, že velice slibné je také téma inkluzivnější modernizace a vyššího vzdělávání především pak eh, v oblasti jaksi internacionalizace vyššího vzdělání. Nyní předám slovo kolegům. Kolegové koordinátoři budou mít tři minuty, ostatní kolegové dva minuty. Takže máme zde seznam prvních tří řečníků, pan Firajen, Paní Ferajen. Děkuji. Chci vám poděkovat, že jste přišla a že jste představila své priority pro příštích šest měsíců předsednictví. Jsou to body, které i pro nás jsou ve středu zájmu v rámci našich zpráv a obecně našich aktivit. Eh, ale ještě by mě zajímaly detailnější eh, informace k těmto eh, klíčovým bodům z vaší strany, protože se konec konců jedná o témata, kde vám můžeme předat podněty, kde se můžeme koordinovat v rámci Evropské unie. A mnoho těchto bodů je v přímé působnosti členských států. Jinými slovy, je potřeba zaměřit se na tu obrovskou paletu přístupů v oblasti třeba integrace uprchlíků, migrantů, v oblasti radikalizace, je to to samé. Tam e, velká část tohoto břemene bude ležet na bedrech členských států, takže jakými metodami, jakými opatřeními chcete členské státy jak si přitlačit k tomu, aby dělali něco více, protože vidíme, že ze strany členských států je zde velmi rozdílná připravenost býti aktivní a ty problémy řešit. Takže eh, kdybyste to mohla rozvést, mě by to velmi zajímalo. Eh, připadá mi velice dobré, že se soustředíte na eh, vzdělávání, zejména vzdělávání a nezaměstnanost mladých. Díváte se na to, co potřebuje trh a jak je potřeba mladé lidi vzdělávat, to je dobře. Nicméně nesmíme přitom zapomínat na všeobecné vzdělávání, zejména co se týká vlastních kompetencí mladých lidí. My jsme například připravovali zprávu k tomu, jak se vzdělává na školách o Evropské unii, to znamená, jak probíhá vzdělávání o Evropě, o evropanství. To my sami v Evropě nezvládneme, jsme odkázáni na spolupráci členských států, takže já se chci zeptat, zda se soustředíte i na toto, protože v rámci té debaty, kterou vedeme my dnes, vzniká eh, jakési nebezpečí, že se Evropa rozštěpí a vyučování o evropských hodnotách, o významu Evropy přímo občanům eh, nemusí probíhat jenom ve školách, může eh, se objevovat i v jiných podobách. Otázka Europeana. Mne velmi potěšilo, že chcete od nás dlouhodobou podporu pro tento projekt. V Evropském parlamentu za poslední roky neustále opakujeme i v rámci střednědobých eh, finančních plánů tento projekt podporujeme a upřímně není to vždy úplně jednoduché i ve spolupráci s radou, protože se velice často říká, no kultura to je pro členské státy, kolik vlastně my jako členské státy musíme dávat do evropské rozpočtu na toto a já jsem velmi ráda, že z vaší strany, ze strany Rady máme podporu pro další snahy v této věci, například pro přeskum v polovině období a tak dále. A těším se naopak na podporu z vaší strany eh, v těchto diskusích. Děkuji vám. Děkuji, Sabine. Prosím dalšího řečníka. Petra Kamerevert za SAD. Děkuji vám, paní ministrině, z mé strany za to, že jste k nám dnes přišla a představila nám své priority na půlroční předsednictví rady. Nebudu reagovat na všechny body, protože ten eh, rozsah by byl obrovský. Zaměřím se na dvě věci. Eh, vy jste zdůraznila, což je dobře, že kultura a média jsou hodnotou sami o sobě a že je potřeba zohlednit to, že kultura a média zajišťují eh, fungování naší demokracie. To znamená, není to jenom zboží, je to daleko, daleko víc. Je to zásadní pro fungování našeho demokratického uspořádání. Za to bych vám ráda poděkovala, v tom vás podporuji. Prosím vás, tento postoj vyjadřujte klidně i takto jednoznačně i v radě protože eh, my máme zkušenosti, že podle toho, s kým zrovna mluvíte, tak se velice rádo, někdy více, někdy méně, na kulturu a na média zapomíná. Zejména co se týká médií. Protože lidé často vnímají média pouze z toho hlediska ekonomického a nikoli z toho hlediska té hodnoty sami o sobě, z toho hlediska podpory pilíře demokracie, chcete-li. Takže prosím, propagujte tento názor i jinde. Myslím si, že byť třeba ne za vašeho předsednictví, kdyby to tak bylo, tak by to bylo hrozně hezké, se budeme muset zabývat otázkou směrnice o e, audiovizuálních mediálních službách. Každopádně doufáme, že to bude už letos a doufáme, že i v této souvislosti bude tento aspekt zejména zdůrazněn, abychom o tom mohli diskutovat, abychom na to nezapomněli v rámci revize, v rámci přeskumu eh, směrnice o médiích, abychom tedy eh, kromě toho hospodářského úhlu pohledu zaujali i ten demokraticko-tvorný úhel. Jedna prozba na vás. Možná nevíte, že eh, my se zde ve výboru snažíme a zdůrazňujeme to v mnoha zprávách, že bychom rok 2018 rádi prohlásili Evropským rokem kulturního dědictví. Víme, že e, v některých částech rady je to podporováno, protože v rámci takovéhoto roku bychom nehovořili jen o té hodnotě jako takové, ale i o tom dopadu na zaměstnanost, cestovní ruch, hospodářství a růst v Evropské unii obecně. Jsme přesvědčeni totiž, že takovýto Evropský rok by znamenal novou iniciativu, této oblasti. Na druhou stranu ale slýcháme, že nálada, zejména v komisi, vůbec tak vstřícná takovému to nápadu není. A evidentně jsou tam lidé názoru, že to vůbec nesouvisí, tedy kulturní dědictví vůbec nesouvisí s hospodářstvím a zaměstnaností, což je pozice, kterou my jako výbor kult naprosto nezdílíme. Je velice důležité, aby i členské státy, které částečně se na něco takového už připravují, aby tento rok tedy vznikl, aby i ze strany rady tyto státy vyjádřily náležitou podporu tomuto projektu, aby tedy rada se zasadila o to, aby se usnesla, že rok 2018 by mohl být takovýmto rokem prohlášen. To by nám pomohlo. Děkuji. Petra, Děkuji Petro. Nyní paní Helga Trüppel, prosím. Se tři minuty. Ano, stále ještě tři minuty. Děkuji, děkuji mnohokrát za možnost eh, diskutovat s vámi. Díky za to, že jste přišla. Začala bych otázkou k Europeáně. Ano, mě ten projekt rozhodně zajímá. Měli jsme k němu dvě obsáhlé zprávy, mě by velmi potěšilo. Našli-li bychom řešení, jak Europeanu financovat nejen výročním způsobem, ale s jasným závazkem, že to je tedy jeden z vlajkových projektů Evropské unie abychom tedy poskytli pro tento projekt více peněz a jasně řekli, že máme společný zájem na financování Europeany s jasným rozpočtem, s jasnou položkou v evropském rozpočtu. Za to bude potřeba bojovat. Já si myslím, že by to mělo být i součástí středně e, přeskumu v polovině období celého finančního rámce. Ono se o tom teď tak jako šeptá, zda to tam bude nebo nebude. Já si myslím, že důvody, proč to tam mít, jsou velmi dobré. Tak a teď, co se týká radikalizace. Zajímalo by mě, k tomu proběhla už i určitá slyšení, ehm, kde se říkalo, že je důležité mít ve školách náboženské vzdělávání, mít zkrátka náboženství, ale bez ohledu na to, jakého vyznání kdo je. Tedy, že potřebujeme, aby žáci znali různá náboženství a to nám jasně ukazují i studie, a víme to i od muslimek, které pracují v této oblasti, že v rodinách hraje velice důležitou roli to, když si lidé uvědomí, že jejich děti mohou být radikalizovány a že jediný způsob, jak tomu zabránit, je poskytovat jim jaksi otevřenou interpretaci Koránu, protože například salafisté prosazují velice úzkou, uzavřenou interpretaci a zejména ženy mohou hrát velice důležitou roli jaksi v potírání těchto postojů. A proto si myslím, potřebujeme více programů a financování pro e, to, abychom i ženám umožnili se takto vzdělávat, takto vzdělávat. Zajímalo by mě, zda vaše předsednictví by bylo otevřené takovémuto přístupu. E, děkuji e, kole, gyně, kolega Diakonu. A ne, pardon, opravuje se paní předsedkyně. Pan Krásnodemský a potom pan Diakonu. Bardzo się cieszę. Ja jsem velice rád, že jste dnes eh, vás mohu přivítat mezi námi a mám tři otázky. Já si eh, pamatuji, že za polského předsednictví kde eh, byla jakási příležitost pro to, aby daná předsednická země jak si eh, seznamovala více s eh, kulturou své země, takže chci zeptat, za to tak budete dělat i vy. Potom vím, že jste před několika lety udělali značné škrty v oblasti kultury a chci se zeptat, zda předsednictví je příležitostí zdroje na kulturu opět navýšit. A za třetí se chci zeptat, na statistiky, jak využíváte statistiky na to, abyste eh, prokázali například ekonomickou hodnotu kulturních eh, akcí a podobně. A potom ještě se jste hovořilo o Europeáně, která potřebuje PR, potřebuje uh, jaksi eh, větší informační eh, osvětu a podobně. A chci se zeptat, dá plánujete nějaké akce na to, aby Europeana teda byla mezi veřejností eh, známější. Děkuji mnohokrát, ní pan Diakonu a potom Julie Word. Děkuji. Vážená paní ministrině, já bych v první řadě vám chtěl poblahopřát protože jste se ve svém eh, projevu dotkla všech témat, kterými se zabýváme i zde. Hovořilo se zde o Evropském roce kulturního dědictví, o Europeálně a tak dále. Ještě bych chtěl doplnit jednu věc. Já nepochybuji o tom, co jste říkala, že v boji proti radikalizaci a o tom, co představuje pro integraci a imigraci, že zde tedy nemáme dostatečné informace a že si jaksi nevystačíme eh, pouze s těmi evropskými eh, hodnotami. Výborně, stihnul jste to v jedné minutě. Prosím dalšího řečníka. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, paní ministrině. Já jsem ráda, že kladete důraz na vzdělávání. My jsme právě dnes odpoledne schválili velice důležitou zprávu o důležitosti vzdělávání v boji proti chudobě a dosahování genderové rovnosti. Dali jste zmínila celou řadu oblastí, ve kterých se e, projevuje jakási jedna společná věc a tou je e, potřeba zapojit lidi a občanskou společnost. Abychom e, se k lidem dostali, tak někdy tak s nimi musíme hovořit mateřským jazykem, což je tedy někdy měno doslovně. Já pocházím z Walesu, my jsme se v minulosti zabývali také otázkou minoritních jazyků a minoritních kultur a potřebuji podporovat je Evropská unie samozřejmě čelí celé řadě úkolů v současné době, ale myslím si, že bychom ani v této době na tento důležitý faktor neměli zapomínat a chci se zeptat, jak k tomu bude vaše předsednictví přistupovat. Omlouvám se, že jsem eh, zapomněla Julie Words, takže nyní další zástupně Spojeného království. Děkuji mnohokrát, děkuji paní ministrině také za to, že jste eh, zmínila zprávu o mezikulturním dialogu. Já jsem zde byla hlavní zpravodajkou za tuto zprávu a my jsme ji schválili velkou většinou bez pozměňovacích návrhů v minulém týdnu. Jsem na to velice pyšná. Já bych chtěla upozornit na to, že jsem si Eh, zvolila v té zprávě velice pozitivní pohled na mladé lidi a potenciál, který nabízejí naší společnosti. Eh, umí řešit problémy a více než kdokoliv jiný eh, vědí, jak spolu žít, nejsou náchylní k nenávisti. A například na západě Anglie je projekt, který se jmenuje Youth Foria a je to jakýsi druh parlamentu mladých lidí, a oni tam mají heslo don't, eh, educate, don't hate, to znamená vzdělávejte se bez nenávisti a ukazuje se zde, že je možno vytvářet určité platformy pro to, aby ti mladí lidé byli mezi sebou inkluzivnější. Oni samozřejmě pocházejí eh, z různých eh, oblastí, jsou různého etnického původu, ale snaží se bojovat proti nenávisti, mezi, proti menšinám, lidem s tělesným postižením a podobně. Děkuji. Nyní pan kolega Jiménez, paní kolegyně Jiménez Perbat a vítám i pana státního tajemníka. Já bych chtěla poblahopřát paní ministerské paní eh, ministrini za to, co říkala o evropském občanství a také k tomu, co říkala o projektu Europeana. Mě Europeana velice zajímá. Mnozí se domníváme, že je třeba vybudovat jak eh, jakousi společnou evropskou eh, narrativu, společný příběh, který pomůže jak si upevnit evropskou identitu. Já jsem také poslouchala to, co říkala paní Trippel. Je, jak tedy uh, jak si smířit ty různé historické příběhy, které v Evropě eh, už tak jako tak je obtížné smířit, protože zde máme celou řadu národů, celou řadu historií. Plus nyní, jak s tím smířit eh, tu historii a příběhy lidí, kteří přicházejí eh, z mějšku, tedy migrantů. Děkuji, paní Šojdrová. Kultura. Děkuji, vážená paní ministrně. Já vím, že nizozemský vzdělávací systém je velmi zajímavý a na velmi dobré úrovni právě v oblasti inkluze, v oblasti inovací. Já si od vás slibuji, že právě ve vašem předsednictví můžete tomu tématu vzdělávání dát velký důraz. Vy jste hovořila o některých tématech, které chcete zdůraznit. Já bych se chtěla zeptat, eh, na jaká témata budou konference, o kterých jste hovořila. Bude obtížné to téma migrace, ehm, boj proti radikalismu. Eh, bude velmi obtížné ho nějakým způsobem Eh, v členských státech více zviditelnit, více trvat na jeho prosazování. Přesto bych byla ráda, kdyby toto téma bylo právě tématem vašeho předsednictví. A můžete k tomu využít zprávy, které Evropský parlament a výbor pro vzdělání kulturu přijal. A druhé téma Europeana, o kterém jste se zmínila, Chtěla bych říct, že máte stoprocentní podporu u ministra kultury České republiky, či když bude zasedat rada, určitě budete mít podporu ze strany České republiky, protože my považujeme digitalizace Evropy Europea významný projekt, který pomáhá eh, pro mm, mm, identitu evropské kultury a její zviditelnění a zdůraznění. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kolega Köster. Äh, Děkuji vám mnohokrát, äh, paní ministrině, za vaše vystoupení. Mě zejména potěšilo, že jako cíl své práce označujete koncept inkluzivní společnosti. Myslím si, že to je velice důležitý aspekt äh, participace, účasti ve vzdělávání. A konec konců u uprchlíků nejde jenom o to, aby se uprchlíci přizpůsobili, ale je potřeba podívat se jak se mohou začlenit, jak mohou hrát roli ve společnosti. A to zde, eh, zde hraje vzdělávání centrální roli. Evropa je eh, postižena zejména sociální nerovností. Nepovažujete za důležitý úkol v rámci vašeho půlročního působení posunout se dál ve směru zaměření se na to, jakou roli může hrát vzdělávání v eliminaci sociální nerovnosti v Evropě, protože mnoho jaksi učících procesů se vyznačuje tím, že sociálně znevýhodnění lidé jsou znevýhodněni i ve vzdělávání. Podíváte-li se na lidi, kteří se pak stali teroristy, jsou to většinou lidé, kteří byli chudí, a byli jaksi chudí i v jiných kontextech. Takže jakou roli může zde hrát vzdělávání, co myslíte? A za další, eh, je důležité zdůrazňovat i nadále koncept celoživotního vzdělávání. Velice často, bohužel, vypadl mikrofon řečníkovi. Stále bez mikrofonu. Sorry. <laughs> Das endet oft. A velice často... Promiňte, promiňte, promiňte, promiňte. A velice často eh, tou hranicí v 60 letech se v podstatě eh, zcela ignoruje otázka té starší generace, tedy jak dál se vzděláváním lidí na 60 let. Děkuji. Luigi Morgano, prego. Děkuji, pan Morgano, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ministrině. Já bych chtěl zdůraznit čtyři věci. Vy jste ve svém úvodu hovořila o dvou konferencích, o jedné, která se týká kompetencí a druhé, která se týká vyššího vzdělávání. Já bych chtěl eh, velice ocenit eh, to, co jste říkala. Víme totiž, jaké kompetence zde Evropská unie má, ale pokud se nepokusíme o to přibližování a o sdílení osvědčených postupů, tak kupředu nepokročíme. A chtěl bych také říci, že toto je velice důležité pro sociální začlenování. Za druhé jste zmínila interkulturní dialog. To si myslím, že objektivně je něco, co je naprosto nepominutelné a chci poukázat i na propojení interkulturního dialogu a těmi prioritami, které jste zmínila v souvislosti s Europeánou, protože je jasné, že mezikulturní dialog Eh, jak si znamená konfrontaci různých kultur. A zde jednak eh, souhlasím eh, s tím, co říkali kolegy, ale poté bych chtěl také připomenout, že zatím se nám nedaří tolik využívat ty materiály, které zde máme k dispozici. A potom bych ještě já chtěl zdůraznit to, co, o čem zde již hovořila předřesnice, že tedy rok 2018 by měl být rokem kulturního dědictví. V radě je proto poměrně silná podpora, nyní ještě třeba prosadit to na úrovni komise. Děkuji. Kolega Bůr, kolegyně Bůr. Thank you, uh, chairman, uh, Děkuji vám, paní předsedající, i paní ministrině. Tento výbor často volá po informačních kampaních, které by propagovaly evropské programy. Eh, například eh, třeba program Learning EU at School. Můžete prosím kategoricky vyloučit, že interference EU v nadcházejícím referendu o Brexitu prostřednictvím informační mediální kampaně eh, teď a v nejbližší budoucnosti. A pokud to nemůžete vyloučit, Dovedete si představit, co asi tak bude distribuováno v této kampani? Děkuji. Jako poslední pan eh, Amramikakis. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Mě velice potěšilo to, co říkala paní ministrině. Řekla to stručně, ale pokryla vše důležité. Jsem si jist, že přání předsednictví eh, se jaksi odchyluje od reality. Samozřejmě náš výbor je velice důležitý, ale je potřeba, aby i komise si vážila hodnot kultury a ona to nedělá. Dovolte mi dvě otázky. Správně říkáte, že je potřeba eh, přeskoumat otázku duševního práva, duševního vlastnictví vy jste řekla, že se bude dít něco v květnu nebo v červenci nebo v září nebo v, na podzim. Kdy se předloží nějaký právní, konkrétní právní návrh? A pak eh, celý ten složitý program komise. Například Erasmus, v něm naráží na mnoho problémů. Máte nějaký návod, jak ty problémy začít odstraňovat? Děkuji. Děkuji, kolegové. Jak vidíte, paní ministrině, tady je velký zájem o návrhy nizozemského předsednictví, takže velice ráda vám dám slovo, abyste mohla zareagovat na otázky, ne asi na všechny, ale možná nějaké spojíte. A my zde máme pár minut, protože ještě zde máme i eh, ministra Fanrie. A, takže jdem a potom prosíme uzavřít tu schůzi, takže prosím, 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, to byla spousta otázek. Já je se skupím a pokusím se na některé z nich odpovědět. Řada z vás hovořila o velice důležité roli vzdělávání. Vzdělávání dává eh, novým generacím mm, vzdělání, dává eh, novým eh, generacím možnosti tedy řešit budoucnost a mm, vzdělávání, školství je téma, kterým se budeme budete zabývat. Pokusíme se to i řešit v rámci evropského semestru. Musí existovat propojení mezi vzděláváním a kulturou, protože kultura je širší než mm, mm, průmyslová politika. Musíme hovořit i o hodnotě e, kultury, proto sociální dialog je tak důležitý. A já si myslím, že zde politici mohou hrát důležitou roli. Mm. E, můžeme si e, klást řadu otázek, ale především se musíme zamyslet nad vlastní roli v tomto tedy co můžeme my pro vzdělávání udělat. Tady se byl zmíněn Erasmus+. To je způsob, jak propagovat mezikulturní dialog, sociální dialog. Mladí lidé mohou se takto dozvídat o tom, co zažili jiní lidé, mohou se vzájemně od sebe poučovat a získávat zkušenosti od jiných nebo v jiných zemích. To je důležité proto, Paní Ferhajen to zmínila. Máme nástroje hm, jako Erasmus+, plus, a také i máme zde e, otevřenou metodu spolupráce jako další prostředek. Bude se konat i konference Eh, jak, eh, jak jsem řekl, i mm, členské, budeme apelovat na členské státy, aby se tomuto věnovali, aby, aby zareagovala na paní Šojdrovou. Ano, v radě musíme vést tuto diskuzi. Víme, že bude velice obtížná. Vy jste, eh, hodně jste se o problematice radikalizace a první úkol všech učitelů, i nás tedy politiků a členů rady, je mluvit o tomto tématu, otevřít ho a to budeme dělat. Také jste mluvili o boji proti nerovnostem. Paní Ward se ptala na inkluzivitu, na inkluzivnost a pozitivní přístup k inkluzi. Já to vidím pozitivně stejně jako vy. Když mluvím s mladými lidmi z titulu pozice ministrině, tak slyším, že oni mají ideály, mají určité představy a to je důležité je v nich pěstovat. a využít to jako potenciál. Ale jak jsem ji řekla, opět tím se bude zabývat rada. Musíme mluvit o tématech, o kterých se těžko mluví, jako radikalizace. A na paní Tripl. Ano, jsou ženy, souhlasím, ženy mohou hrát důležitou roli v boji proti radikalizaci já například se zeptám kolegu, aby předložili ty dobré zkušenosti, které mají příklady, kterými se lze inspirovat. Také já i kolega Rien o tom také bude mluvit. On má na starosti především mládež, já mám na starosti vzdělávání Mm, pařížská deklarace je eh, deklarace ministrů eh, školství, ale jsou to témata daleko širší, jako je role mladých lidí, ale i rodičů. Že třeba se na to podívat z širšího pohledu. I souhlasím panem diakonu, že vzdělávání je důležité v boji proti radikalizaci, ale to nestačí. A nemůžeme přece všechno nechat na školách a na učitelích, by vyřešili všechny problémy společnosti. Hmm, samozřejmě, my ministři školství hmm, musíme přemýšlet nad tím, jak učitelům pomáhat v tomto, to znamená, jak propojit toto s dalšími našimi rezorty, politikami, ať jsou to, ať je to vnitro, nebo ať jsou to třeba i nevládní organizace, náboženské, církevní organizace a podobně, jak všechny zapojit. A tom zde byla otázka, kulturních rozdílů, které musíme uznat. Ano, existují kulturní rozdíly. A mm, teď jde o to, jak my budeme šířit naše evropské hodnoty v rámci mezikulturní výměny a integrace. Někdo z vás se ptal na to, jak eh, mm, mm, přistupovat k migrantům z tohoto pohledu. Ano, migranti to může být eh, jaksi zdroj tenzí, napětí, ale také to může být zdroj nových hodnot. A proto je třeba, abychom měli sociální kontakty, eh, aby zde existovaly sociální kontakty mezi eh, obyvateli Evropské unie a těmito uprchlíky, abychom podporovali tento mezikulturní dialog. A to je jedna z hlavních priorit. Na leta 2015 až 18. Také jsme se slyšeli otázky týkající se kultury. Pan Morgano se na to ptá. Vy jste se ptali na ten rok, Evropský rok kulturního dědictví co udělá Nizozemsko, tak k tomu bych řekla toto. V listopadu Rada komise eh, předloží návrh eh, eh, roku mezikulturního dědictví a komise nejprve musí rozhodnout vůbec, zda chce tento rok, takže musíme poslat, počkat nejprve na rozhodnutí komise a pokud ano, pokud budeme mít tento Evropský rok, tak já myslím, že rok kulturního dědictví to je vynikající téma a rádo nizozemsko, nizozemské předsednictví tento návrh podpoří. Hodně z vás zmínilo program Europeana. Jsem ráda, že tady slyším takovou velkou podporu. Chci poděkovat i paní Šojdrové za její poznámky a vyjádření podpory eh, evropské vlády pro tento program já mám pocit, když hovoříme o programu Europeana, že řada kolegů v radě také se mnou souhlasí a že něco je třeba s tím udělat, protože pokud neuděláme nic, tak můžeme i přijít o to, co se nám podařilo do posud. Děkuji proto za povzbuzení. A e, paní Triple ještě bych řekl, já e, pan Krasnodorský. Já doufám, že jsem to dobře vysvětlila. Vyslovila, vy hovoříte o tom, že je třeba mm, podporovat a financovat tento program. Ano, členské státy musí e, se na tom dohodnout a já také Mm, se budu snažit o to, aby Evropa se zviditelnila i mimo, aby evropští občané oni věděli. Zde existuje teď velice dobrý pilotní projekt, první světová válka, já myslím, že to je hezký příklad toho, jak by ta Evropa se mohla do budoucna rozvíjet. Na pana Sotrojevského otázka nizozemský vzdělávací program. Ano, máme kulturní programy v Bruselu, v eh, Amsterdamu i v jiných evropských městech. Europa Building a v Amsterdamu například tam se bude konat řada různých akcí, mm, třeba mm, se zapojením nizozemských umělců a designérů, takže vás eh, všechny chci pozvat, abyste přijeli k nám a podívali se co má, co může Nizozemsko nabídnout v kulturní oblasti. Mm, vy jste zmínili škrty v rozpočtech, ano, ale já doufám, že do budoucna eh, se situace zlepší. A samozřejmě, protože v oblasti vzdělávání a kultury musí existovat nutně dialog eh, na mezinárodní úrovni. Děkuji za velký zájem. Uvědomuji si, že asi ne všechny jsem uspokojila v odpovědi, ale eh, je to pouze začátek eh, našeho dialogu v tomto pololetí a vzdělávání a kultura jdou ruku v ruce a jsou součástí našich evropských hodnot které zde jste eh, i eh, takto pojmenovali vlastně. No, protože kultura to je něco, co máme společného, my evropští občané. Je to naše společná hodnota. Děkuji. Těším se na vaše podněty, náměty. A No, je to pro mě povzbuzením, abych eh, tato témata prosazovala na zasedáních rady a na dalších neformálních zasedáních. Děkuji. Thank you so much. Grazie. Thank you so much, eh, dear minister, for your speech. Děkujeme vám mnohokrát, paní ministrině, za váš projev a za všechny ty otázky, které jsou velice důležité, protože jsou zcela v souladu s tím, co navrhuje náš výbor pro kulturu a vzdělávání. Dovolte mi jedno krátké sdělení na závěr. Souvisí to s integrací prevence radikalizace. My v parlamentu jsme přijali velice důležitou zprávu na téma podporování dostupnosti vzdělávání pro děti uprchlíků, tedy těch, kteří žijí v uprchlických táborech a dostali jsme na to zhruba 3 miliony eh, na ufinancování tohoto projektu. Nicméně to je potřeba alespoň zdvojnásobit. Je potřeba zajistit určité minimální přijímací standardy a já bych ráda zavedla i takzvaný vzdělávací koridor. Tak tomu tedy aspoň říkáme. Mnoho mladých lidí má velké problémy dostat se na univerzitu. Žijí v konfliktních státech, chtějí na evropské univerzity a my pro ně musíme vytvořit koridor, který by jim umožnil mít například, já nevím, přístup k dálkovému vzdělávání nebo něco takového. Máme bilaterální delegace s třetími státy a ty proto využijeme a bylo by skvělé, kdyby nizozemské předsednictví, které eh, na toto bere zřetel, nás rovněž podpořilo. Také co se týká toho Evropského roku kulturního dědictví 2018. Prosím, podporujte to. Já jsem napsal místo předsedovi Timmermansovi, ale zatím nám na něj neodpověděl. Myslím si, že vaše předsednictví bude strategické v podpoře těchto věcí. Ano, svět eh, kultury a eh, tvůrčí průmysl eh, nás vás velice sleduje a já myslím, že je to velké riziko, protože tady by Evropa mohla přijít o své kulturní dědictví. Děkuji ještě jednou a budu se těšit na spolupráci s vámi a s radou. Děkuji. Abych chtěla Eh, ještě odpověď na vaši otázku prevence radikalizace. Já se těším na informace, které podáte vy nám jako výbor a jak my je použijeme v našich krocích. I my organizujeme neformální eh, zasedání hm, online open education, otevřené vzdělávání online. V podstatě většinou jde o vyšší formy vzdělávání, ale lze to využít i třeba pro celoživotní vzdělávání nebo vzdělávání starších spoluobčanů, jak se ptá pan Koster, ale také i migrantů a uprchlíků. Takže víte, že toho jsme si dobře vědomi a budeme se tomuto také věnovat. Děkuji a děkuji za spolupráci. Takže prosím a nyní pan ministr sportu abych to upřesnila, tak to radši přečtu, sportu, zdraví, e, sociálních věcí, Martin Fenrien. Vy mi asi řeknete, jak se správně vyslovujete. A, takže prosím, posaďte se. Uh, Je tady k výměně na židlích. And so, dear colleague, we have also... Kolegové, máme jenom půl hodiny na tuto novou zajímavou diskuzi mm, na téma sportu. Doufám, že tady zůstanete všichni na e, toto zajímavé slyšení s panem ministrem. Jenom bych chtěla říct si toto, že tady mm, máme zde státního tajemníka, který má na starosti zdra, zdraví, welfare a sport a má tedy tři e, e, oblasti v portfoliu, i e, když samozřejmě mm, sport a vzdělávání jsou propojeny a i nizozemské předsednictví již naplánovalo významnou akci v Hágu v březnu, ale bohužel zde Eh, je to to fórum, eh, které se má konat v době, kdy máme plenárku ve Štrasburku. Takže bohužel to je pro nás dost problematické, protože mm, tady asi nebudeme moci se eh, zúčastnit, protože jsme na plenárním zasedání, i když výsledky nás budou zajímat. A provozování sportu a výchova ke sportu, hm, tedy tělesná výchova, prevence, životní styl, a celá ta problematika spojená se zdravím, zdravotnictvím, to je velice zajímavé, takže nás velice zajímá, jak nizozemské předsednictví hodlá i e, e, hovořit o transparentnosti a bezúhonosti sportu, i vzhledem k těm e, událostem, které teď se staly ve sportu a i sport e, je velkou příležitostí, abychom hm, e, i jste oživili e, ekonomiku, takže to má všechno, sport má dopad na ekonomiku samozřejmě, takže i vždycky nás zajímá, kde se ty různé akce organizují, i e, je to e, i spojeno s oblastí Eh, eh, ochrany lidských práv, protože tady samozřejmě nám leží na srdci hodně vědět, eh, v jakých těch lokalitách se vždycky konají ty velké sportovní akce, to je s tím úzce spojeno, takže děkuji ještě jednou a máte dispozici 10 minut a poté všichni budeme velice struční. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Děkuji, že mám možnost podělit se s vámi o program a priority nizozemského předsednictví v oblasti zdraví a sportu. Jak jste již eh, o tom eh, hovořili, všichni jsme asi eh, šokováni těmi útoky v, v Paříži v listopadu, deset měsíců po útocích na Charlie Hebdo. My jsme něco podobného zažili i v Bruselu, v centru evropské demokracie, kde jaksi bylo vše paralizováno z bezpečnostních důvodů. Myslím si, že všichni jsme znepokojeni nástupem ISISu a také nárůstem násilí a extremismu. A musíme udělat eh, vše pro to, abychom těmto excesům zabránili. Na evropské úrovni již eh, vznikla spousta iniciativ eh, na to, jak bojovat proti těmto problémům. Máme zde ale také jedno dlouhodobé řešení a myslíme si, že klíčovým je zde, klíčovou je zde prevence. Je třeba, abychom, aby se nám dařilo bránit eh, násilí a extremismu, ale musíme být jaksi o krok eh, vepředu, musíme bránit radikalizaci. Jak tedy toho dosáhnout? Je to věc, která se týká nás všech a je to také prioritou nás všech. A ty nedávné události ukazují, že je důležité, aby spolučlenské státy lépe spolupracovaly nejen v oblastech bezpečnostní politiky, výměny informací a v oblasti spravedlnosti, ale také pokud jde o začlenování lidí, především mladých eh, lidí, protože radikalizace často začíná ve velice, ve velice útlém věku. Nizozemské předsednictví by chtělo se tedy věnovat prevenci radikalizace a také důležitosti eh, začlenování mladých lidí protože eh, radikalizace, která může vést k násilnému extremismu, je problémem, který se týká mladých lidí ve všech kulturních eh, oblastech, ať pocházejí odkudkoliv a domníváme se, že právě mladí lidé jsou v, této, v tom boji proti extremismu naprosto zásadní cílovou skupinou. Jak jsem již zmínil, je zde důležitý eh, horizontální přístup a samozřejmě, že je eh, to, že vše vzniká ve společenství, že ve společenství se eh, děti vychovávají a rostou, ale také společenství, může zabránit tomu, aby se z mladých lidí stali radikálové. A je důležité, aby mladí lidé si uvědomili, že jsou součástí určitého společenství. Za, nizozemského předsední, za lucemburského předsednictví jsme se shodli na tom, že je třeba s mladými lidmi takto spolupracovat a například v různých eh, městských eh, částech eh, jsou lidé, kteří pracují s mladými lidmi a takovým efektivním nástrojem, jak se k mladým lidem dostat, může být právě kultura, sport, dobrovolná činnost. Často právě se to týká těch lidí, k kterým bychom se jinak nedostali, protože mladí lidé často tráví spoustu eh, času na internetu, tam je právě ISIS často rekrutuje. Důležité je ale, abychom tedy se snažili o navázání smysluplných vztahů s mezi mladými lidmi, tak abychom jim mohli pomáhat při vytváření jejich identit, protože ty nejasnosti mladých lidí, pokud jde o jejich identitu, často vedou k radikalizaci. Lidé mají často pocit, že nikam nepatří a právě takovýto lidé jsou potom náchylnější k radikalizaci. A velice důležitý a horizontální integrovaný přístup je tedy něco, co musíme vybudovat spolupráci s mladými, eh, spolupráci s rodinami, eh, spolupráci eh, v rámci církevních institucí, mešit a podobně. Spolu s kolegy chceme investovat do vybudování tohoto horizontálního přístupu, který by se týkal vzdělávání, sociálních politik, volnočasových aktivit a rádi se sem vrátíme a podrobněji vás seznámíme s naším Eh, programem. Také samozřejmě je důležité vyměňovat si osvědčené postupy. My se budeme především eh, zabývat eh, oblastí vzdělání a deklarací, která byla podepsána v květnu 2015 našimi ministry, která se týká podpory těch společných hodnot a na evropské úrovni by z ní vlastně měla vycházet naše strategie pro podporu občanství a prevenci radikalizace mezi mladými lidmi. Já jsem eh, zjistil v diskusích s kolegy, že členské státy mají obrovské zkušenosti, spoustu strategií, můžeme se o to vše navzájem podělit, můžeme se inspirovat. Samozřejmě, že prevence násilného extremismu nevyžaduje pouze práci eh, v oblasti vzdělávání, školství, ale také v oblasti bezpečnosti. Vše to musí být navzájem propojeno a my se těšíme na spolupráci s vámi i s dalšími zúčastněnými aktéry eh, v boji proti radikalizaci. Rovněž eh, chceme přijmout závěry rady, které se týkají boje proti radikalizaci přijat by, mě, přijaty by měly být na radě 30. května tohoto roku. Zabývat se budeme také prací mezi, eh, pro eh, mladé lidi. Tam eh, zorganizujeme konferenci ve spolupráci s Mástickou univerzitou 17. května tohoto roku. A nyní mi dovolte ještě několik připomínek ke strukturovanému dialogu. Jak jsem již zmínil, je velice důležité, aby se mladí lidé cítili součástí společenství. A to platí samozřejmě pro všechny mladé lidi. Proto je velice důležité, aby politici eh, navázali s mladými lidmi co nejužší vztah. Nizozemské předsednictví se domnívá, že strukturovaný dialog eh, a participativní model jsou právě důležité pro navázání vztahů s mladými lidmi. Je také důležité získat informace o tom, jak tito mladí lidé skutečně žijí. V rámci tohoto strukturovaného dialogu nové předsednické trio Nizozemsko, Slovensko a Malta budou pracovat na stanovení tematických priorit na léta 2016 až 2017. A celkovým eh, tématem by mělo být umožnit lidem angažovat se v inkluzivní Evropě a připravovat se na život a Eh, tedy na život ve společnosti a na práci. O tom tedy budeme v rámci strukturovaného dialogu diskutovat také na různých eh, konferencích pro mladé lidi. Nejdůležitější událostí za nizozemského předsednictví bude eh, konference od 5. do 7. dubna tohoto roku, která se bude konat v Amsterdamu. Vážená paní předsedkyně, já nyní se dostávám k tématu sportu. V první řadě mi dovolte dovolte několik eh, komentářů k takzvanému match fixingu, to znamená k domlouvání výsledků. Eh, zde byla podepsána příslušná úmluva, bohužel eh, členské státy se nemohly dohodnout za lutyšského a lucemburského předsednictví, tedy na tom, aby se s komisí shodli na této úmluvě. Nizozemské předsednictví se bude snažit v tom jednání na úrovni rady pokračovat a budeme se tedy eh, snažit společně, aby Evropská unie nakonec k té úmluvě proti match fixing přistoupila. Vzhledem k tomu, že je třeba chránit sport před eh, řadou excesů, Nizozemsko se bude soustředit na téma integrity, celistvosti ve sportu. O to se zajímá také konkrétně váš výbor a celý Evropský parlament a já bych vám v této souvislosti chtěl poděkovat za cené při, eh, příspěvky eh, v minulosti. Jak víte, eh, sport podporuje celou řadu pozitivních hodnot, rovněž přispívá ke zlepšování zdraví populace a proto je důležité, aby zde byla zachována integrita a transparentnost. My samozřejmě eh, jakožto vlády můžeme podporovat eh, sport tak, aby byl demokratický, aby se dodržovala pravidla fair play, integrita a zmiňovaná transparentnost. A jsme eh, velice rádi, že pan Tomas Bach přinesl určitý závan čerstvého vzduchu, protože je nyní prezident, předsedou Mezinárodního olympijského výboru a e, myslíme si, že olympijská agenda 2020 je takovým bodem obratu a že by olympijské hry jak si měly více sloužit k podpoře demokratických hodnot. Domníváme se, že i zde v Evropské unii je potřeba, abychom postupovali společně v podpoře integrity, transparentnosti a dobrého řízení spolu samozřejmě s mezinárodními aktéry a národními sportovními federacemi. Nizozemské předsednictví se bude eh, snažit dosáhnout politického prohlášení o integritě ve sportu, také budou připraveny příslušné závěry rady, které se budou týkat přípravy organizace a organizace velkých sportovních událostí. Samozřejmě budeme spolupracovat i s dalšími zástupci světa sportu. Organizovány budou také důležité debaty s experty. Dále bych chtěl ještě zmínit otázku dopingu, který také narušuje integritu sportu. V minulých letech jsme byli svědky nejrůznějších afér v oblasti atletiky, ale také v oblasti například cyklistiky a dalších sportů. Důležité je, aby v boji proti dopingu Evropská unie vystupovala jednotně a silně silným hlasem. Nizozemsko proto bude i nadále podporovat koordinovaný e, přístup evropské pozice e, v souvislosti s e, probíhajícím jednáním VADA a v Radě Evropy. Naším cílem bude ujistit vadu o tom, že naše nové nařízení o ochraně osobních údajů není překážkou v mezinárodním boji proti Eh, dopingu. Rovněž zorganizujeme příslušnou eh, konferenci, která se bude zabývat právě problematikou užívání dopingu a rovněž se tam bude diskutovat o těch aspektech, které plynou z evropského nařízení o ochraně osobních údajů. 9. a 10. března budeme v Hágu organizovat Evropské sportovní fórum, které organizuje Evropská komise a budou rovněž eh, pozváni někteří členové Evropského parlamentu. 10. a 11. března po tom Evropském sportovním eh, fóru se 31. května tohoto roku bude konat sportovní rada, kde proběhne strukturovaný dialog eh, se zástupci členských států. A potom ještě 15. června tohoto roku v Amsterdamu se bude konat antidopingová konference. Chtěl bych eh, na závěr jasně říci, že sport je zábava, ale především a hlavně tehdy, pokud eh, se hraje férově, to se týká jak sportovců, tak trenérů, tak také různých správních rad a sportovních organizací a právě integrita, transparentnost eh, a dobrá zpráva mohou navrátit sport zpět jeho původním funkcím. Intervento je stato molto preciso. Děkuji mnohokrát za velice jasný příspěvek, velice zajímavý a nyní si umíme učinit mnohem lepší představu o tom, čemu se chce nizozemské předsednictví věnovat. Hovořil jste o tom, že sport je velice důležitý pro uh, integraci, pro boj proti radikalizaci a také je zde velice důležitý ten pocit pro mladé lidi, že někam patří, patří do určitého společenství. Vy jste také hovořil o tom politickém prohlášení, o integritě sportu, to nás také velice zajímá. Myslím si, že zde bychom mohli i my určitým způsobem přispět. A potom e, je zde ještě ta úmluva o match fixing, kde se bohužel zatím členské státy neshodly. Není zde tedy splněn ten cíl, aby úmluvu podepsala Evropská unie jako celek, ale doufejme, že se zde podaří tu iniciativu znovu nastartovat. Pak jste ještě zmínil velice důležité téma boje proti dopingu. E, Opět eh, tam se to fórum koná ve stejný den jako zasedání v Bruselu, alespoň tedy jeden ten eh, ve Štrasburku. Uvidíme tedy, jak to bude s tou účastí. Nyní eh, dvě minuty mohou hovořit kolegové, kteří se přihlásili do řečnick, do, o řečnický čas. Máme zde i jednoho kolegu, který je národním šampionem v házené. Děkuji, paní ministře, oczywiście ten temat je mi bardzo blízký. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře. To je téma, které mi je velice blízké a jsem rád za to, co jste ve svém vystoupení zmínil, jako doping, manipulace z výsledky zápasů a nebo všelijaké alokace. E, souhlasím s vámi, že volba Tomase Bacha byl dobrý krok. Rád bych upozornil na to, že jsme vytvořili také novou sportovní interskupinu, co je poprvé v dějinách Evropského parlamentu, která také velice dobře funguje. Bez ohledu na to, že mám velice blízko ke sportu, eh, bych se rád posunul zejména k otázce integrace, konkrétně integrace migrantů. My jsme uspořádali schůzi s eh, celou řadou stran. Byl tam také jeden mladý afgánský uprchlík který hovořil o tom, jak sport a sociální činnosti jemu pomohly integrovat se do společnosti. Připadal si tak nějak akceptován. A myslím si, že to je vlastně dokladem toho směru, který vy jste naznačoval. Že tedy sport je něco, co lze využít pro plnění těch ostatních cílů během vašeho předsednictví. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je otázka FIFA a UEFA. My pořádáme schůze i s šéfy těchto organizací, protože si myslím, že to může být dobrý způsob, jak naznačit, jak se dají věci obrátit. Po té řadě skandálů se lze posunout opět dál. Sport se musí sjednotit, sport nás musí pojit, nejen sociálně. Sport je důležitý také pro hospodářství. Není to pouze otázka emocionální angažovanosti. Momentálně, a tady mám na mysli například eh, mistrovství v roce 2012 v Polsku, přijelo k nám spousta turistů a velice často to ukazuje, že vlastně lidé nevědí nic moc o dané zemi a naučí se o ní něco poznávat teprve až prostřednictvím sportu. Děkuji, Helga Triple. Děkuji, já budu velmi stručná, protože nám dochází čas. Chci se vrátit k otázce mladistvých a deradikalizace, nebo respektive zabraňování radikalizaci. Dovolte mi uvést jeden příklad za všechny z Německa. Původně to je eh, Izraelo-Arab, eh, který pracuje s mladými lidmi a, a pomáhá zabraňovat radikalizaci nebo deradikalizuje. A chtěla bych zkrátka podpořit to, co jste řekl vy. Myslím si, že je důležité zaměřit se na osvědčené postupy v členských státech, abychom sloučili to, co dělají lidé v terénu a co nejlépe to využili společně s tím, co děláme my, abychom zabránili tomu, aby mladí lidé utíkali do džihádu. Děkuji. Kolegyně Boxkur, prosím. Z Evropy Uniu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Máme i Evropskou strategii pro mladé, pro Evropskou unii. Já bych ráda mluvila na téma mladých. Připadá mi velice pozitivní, že nizozemské předsednictví považuje téma mladých, mladistvých lidí za důležité a že se s ním chce konfrontovat. Přístup ke vzdělání, odbornému vzdělávání, vysokoškolskému vzdělávání pro mladé lidi je velice důležité téma, tak aby tedy měli určitou odbornou perspektivu. A proto mne velice potěšilo, že pan ministr říká, že i jaksi místní obce hrají důležitou roli a e, spolky, jako je rodina nebo e, církev, to znamená nějaké e, církevní společenství, ta církevní obec v dané oblasti, ale i škola. To vše přispívá ke vzdělávání mladistvých a to vše přispívá k deradikalizaci je potřeba zohlednit důležitou roli organizací na místní a regionální úrovni. Je potřeba také pamatovat na práva původního obyvatelstva a já doufám, že i pro tyto menšiny budeme schopni něco udělat, aby i oni měli perspektivu do budoucna není možné diskutovat pouze o těch nových společenstvích migrantů. Máme i u nás doma menšiny, které u nás žijí a žily a které je potřeba podporovat v rámci kulturní a jazykové rozmanitosti. A chci se zeptat, eh, jaké nové představy má nizozemské předsednictví na téma snižování nezaměstnanosti mladistvých? Jak vnímáte, že by bylo možné nasadit sport a vylepšit tuto situaci, v situaci mladistvých obecně? E, Děkuji, já vám dám slovo na odpověď, pane ministře, prosím. Děkuji. V první řadě, abych reagoval na pana Ventu, já bych chtěl poděkovat Interskupině pro sport v Evropském parlamentu za iniciativu. Vím, že na vás už reagují i první členské státy a nedávná veřejná debata v Radě 24. listopadu byla velice zajímavá, soustředila se na praktické aspekty výměny osvědčených postupů v členských státech. Členské státy se zajímaví o začlenování sportu jako nástroje pro začlenování migrantů a uprchlíků a bude to jaksi integrováno do toho rámce těch základních aktivit, které musíme pro uprchlíky zajistit. Nizozemské předsednictví ví o nadcházející iniciativě komise. Pro příští měsíce my budeme hodnotit, eh, zejména z hlediska začlenování mladistvých a předpokládáme, že na ní budou navazovat další kroky. Velice mě zaujal ten váš příklad toho, myslím, mladého Afričana, že ano, který řekl, že sport není jenom zdrojem jaksi eh, kultury, ale je to také zdroj integrace. To jsou velice důležité příběhy, kterých je potřeba si cenit je potřeba je nějak začlenit do naší další politiky. Tak bychom mohli dosahovat daleko větších úspěchů co do integrovanosti jakožto důležitého aspektu sportu. Eh, v reakci na paní Triple vám děkuji za něco, co se zdá být jistě velmi kvalitní knihou. Já vám slibuji, že si ji přečtu. Je důležité, si uvědomit, že hovořím s kolegy pro eh, integraci a integrovaný přístup, vždy zjišťuji, že je velice složité vytvořit politiku, která by zohledňovala ten celostní přístup. A to jak na národní, tak na místní úrovni. A proto je velice odvážné snažit se o něco podobného na mezinárodní úrovni. Ale každopádně každá takováto snaha stojí za to. Protože byť třeba nehraje rozhodující roli v integraci, pokud tuto příležitost nevyužíváme, nemůžeme počítat s tím, že budeme ve finále úspěšní. Takže ano, bude to složité to implementovat a všechny naše státy o tom na národní úrovni diskutují a proto je velice důležité vyměňovat si ty osvědčené postupy i na této úrovni. No a k paní místopředsedkyni já vám děkuji za podporu priorit eh, nizozemského předsednictví. To posílení těch stávajících menšin by mohl být způsob, jak posílit komunitu, jak posílit její hodnoty. Jedna z hlavních výzev, které v Evropě máme, je nemít jednotnou jednu kulturu, ale mít i diverzní kultury, se silnými obcemi, silnými společenstvími, která budou podporovat Evropany v nich žijící. A je proto velice důležité, jak si toto rozvést ještě o krok dál. Co se týká nezaměstnanosti mladých, my teď v rámci Rady EBSCO budeme řešit i implementaci té záruky pro mladé a to musí být rovněž součástí našeho integrovaného přístupu Není možné spolupracovat pouze na úrovni ministrů pro eh, jaksi mladistvé, ale je potřeba spolupracovat i s ministry pro vzdělávání, pro školství, ale i pro zaměstnanost, nebo respektive nezaměstnanost. Takže i já se těším na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane ministře. To bylo velice zajímavé. Jenom bych tomu řekla tohoto i ve světle toho, co řekli kolegové, vzhledem k tomu, co se řekl předtím, to znamená po e, pařížské deklaraci, tak by bylo velice důležité a mm, chci se i poděkovat zástupcům komise, že jsou zde a my tedy mm, budeme až tady budeme mít pana komisaře Navračiče, tak budeme říkat, že po té mm, pařížské deklaraci je velice důležité, aby komise přišla s iniciativou abychom mm, ukázali, že přistupujeme k těmto aktivitám holisticky, ať je to v oblasti vzdělávání, vzdělávání prostřednictvím sportu, integrace. A zde je třeba, abychom ale dostali tato témata na ty nejvyšší politické úrovně, protože jinak je zde riziko, že se tato témata budou marginalizovat a nějak se dostanou ven z tohoto komplexního programu. Za to děkuji nizemskému předsednictví i mm, tedy vám, i vaší kolegyni a mm, děkujeme za vaši angažovanost ještě jednou a určitě ještě se uvidíme a 10. E, března. Just the last uh, information. Ještě poslední informace. Za prvé, příští schůze se bude konat ve středu 17. února celý den a ve čtvrtek 18. Eh, od 9 do 12.30. Eh, ještě jednou chci poděkovat tlumočníkům mm, a nyní prosím, ten, kdo má opustit sál tak urychleně, máme eh, sklus, protože nás čeká zasedání in kamera schůze koordinátorů, takže mm, prosím,